Vážení kolegové, zahájíme naše zasedání, říká předseda. Toto je informace od tlumočníků. Dnes je 36. den našich aktivit, vyjadřujících protest proti tomu, že zpráva Evropského parlamentu jednostranně zavedla nevyvážené a nespravedlivé pracovní podmínky tlumočníků. Protože kolegům byla pro toto zasedání nařízena pracovní povinnost, nebude dotčeno zasedání přerušením práce. Nicméně se jedná o výrazné omezení našeho práva na stávku. Na tomto zasedání nebude poskytnuta práce přes čas. Děkujeme vám za pochopení. Předseda. Není tady moc poslanců. Politické skupiny, tušíte, jestli se dostaví nějací poslanci? Tak, to So, because I think uh, on item 14 is... Dobrá, bod číslo 14 našeho pořadu jednání je opravdu důležitým tématem. Jedná se o výměnu názorů eh, se zástupci Mezinárodní organizace práce a sice je zde zastoupena Korin Vargovou. Srdečně vás vítáme. Vždy, když eh, řešíme obchodní dohody, tak samozřejmě také diskutujeme o tématu umluv eh, Mezinárodní organizace práce a jejich eh, implementaci, ratifikaci při sjednávání dohod o volném obchodu 28. června se konala výroční konference práce a Dostala se k nám zpráva o případech, myslím, 23 zemí. Jak už jsem zmínil, tak je to relevantní pro náš výbor, zvláště s ohledem na ty země. S nimi chystáme obchodní dohody a projednávání úmluv Mezinárodní organizace práce je opravdu důležité téma. Právě máme na stole dohodu s Japonskem, kde vlastně na japonské stránce scházejí e, dvě umluvy e, 105 a 111, to znamená umluva o nucené práci a co ještě důležitější, umluva 111 o antidiskriminaci. A vedeme dialog s japonskými orgány, abychom dali jasně najevo, že potřebujeme, aby se zavázali k tomu, že v této oblasti pokročí. Potom je zde Singapur a Větnam, tam nám také schází ratifikace tří umluv Mezinárodní organizace práce. A těžko si představit, že by Evropský parlament eh, přijal nějakou obchodní dohodu která by vykazovala zásadní nedostatky v pracovně právní oblasti. Takže výměna názorů s Mezinárodní organizací práce je důležitá a děkujeme, že jste paní Vargová přišla mezi nás a máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Já jsem Corin Varga, ředitelka oddělení pro mezinárodní pracovní normy v Mezinárodní organizaci práce v Ženevě. Naše oddělení se mimo jiné stará o to, aby veškeré ty systémy dohledu Mezinárodní organizace práce fungovaly náležitě a plnily svůj mandát. Jak už jsem zmínila, tak eh, výroční eh, konference se konala v Ženově v červnu a diskutovalo se o 24 eh, jednotlivých případech z různých zemí. A těší mě, že vám mohu říci, že letos eh, zde byla opravdu velice dobrá diskuse a konstruktivní spolupráce s většinou zemí, eh, které jsme požádali, aby se k nám dostavili a poreferovali o svých výzvách v oblasti ratifikace norem. Než se začnu věnovat specifickým zemím a případům, což by vás jistě mohlo zajímat, tak chci zmínit v souvislosti s výsledkem té letošní výroční konference o uplitňování norem, že výbor o aplikaci norem si vyžádal sedm misí v důsledku diskusí, jedna do Algérie a šest takzvaných kontaktních misí, které proběhnou v Bahrajnu, Bolívii, Hondurasu, Malajzii, Myanmaru a v Nigérii. Pane předsedo, navrhla bych, že bych vám řekla informace, řekněme, o osmi zemích, které by vás mohly zajímat o něco více. A pak samozřejmě uvítám vaše otázky, na které ráda odpovím a pokusím se být stručná. Vy jste zmínil Japonsko, takže bychom možná začali Japonskem. Japonsko se dostavilo před eh, výbor eh, v souvislosti s úmluvou o svobodě schromažďování a kolektivním vyjednávání. To je umluva, kterou eh, ratifikovali v roce 65 a už šestkrát se před tímto výborem projednávalo naposledy v roce 2008 témata, která se zde projednávala. Byla tedy eh, nedodržování, odmítání práva, eh, aby se schromaždili, zdržovali pracovníci ve veřejné správě, eh, požárníci a pracovníci ve vězenství, potom také kompenzace pro pracovníky, kterým není umožňováno stávkovat. Eh, japonská vláda informovala Mezinárodní organizaci práce, že loni v lednu proběhlo šetření, aby se identifikovaly problémy, týkaly se výboru pro požárníky, co byli jedni z těch, kterým bylo opíráno právo eh, svobodného shromažďování pracovníků v souvislosti tím tedy proběhla konzultace a si s tím znepokojením výbor zjistil, že výbor eh, odborníků ILO už na to upozorňuje desetiletí, ale ten problém přetrvává a nakonec tedy vyzvali k tomu, aby japonská vláda podnikla velmi konkrétní kroky. A vyzvali japonskou vládu, aby předložila akční plán s jasným harmonogramem, který je třeba vypracovat se sociálními partnery, aby se tedy konečně implementovaly příslušné normy a aby tento akční plán byl zaveden do eh, roku 2018 představen eh, výboru odborníků tam je 20 nezávislých odborníků z řád zaměstnanců ILO a v listopadu v prosinci se schání, scházejí v, Ž- v Ženevě a, a řeší tedy tu implementaci již ratifikovaných norem. Takže je třeba na to, aby tedy japonská vláda zareagovala, poskytla výhled oblasti, která už je projednávána delší dobu, poukázali na jednu specifickou otázku a sice, než budou moci změnit legislativu, tak potřebují jaksi podporu ze strany eh, občanů Japonska a momentálně nevidí podporu pro tyto eh, právní změny. Takže nadále diskutujeme s vládou o těchto otázkách, už s nimi diskutujeme dosti dlouho a pokračujeme v rozhovorech. Něco nyní k tématu Mexika, vztahu z Mexiku. Pochopila jsem, že to by vás mohlo také zajímat, takže před eh, výbor předstoupil v souvislosti s umluvou 87, tedy zase svoboda schromažďování kolektivního vyjednávání, kterou ratifikovali v roce 1950 už několikrát. Přestoupili před eh, eh, výbor naposledy v roce 2016, tedy nedávno týká se to eh, základních občanských práv a jejich porušování práv odborově organizovaných osob. A potom se tam také řešily témata pluralismu eh, odborářů a možnost eh, volit eh, vedení odboru. Výbor pro uplatňování norem, poté co si bedlivě vys Lechl vládu, která se zapojila velice konstruktivním způsobem do jednání, eh, tedy vyzvala k legislativním opatřením na straně ústavní i eh, reformě sekundárního práva a opět termín eh, do listopadu 2018 předložit akční plán výboru odborníků. Jak už jsem řekla, ta vláda se chovala konstruktivně a nadále tedy podporujeme mexickou vládu tak, aby se jim podařilo tyto dlouhodobě očekávané eh, právní změny dotáhnout. Potom Myanmar. Ten také předstoupil před eh, výběr opět v souvislosti s umluvou číslo 87, kterou ratifikovali v roce 1955, už 18krát předstoupili od roku 1987 předkaz, naposledy v roce 2011. Takže je to opravdu dlouhodobá problematická diskuse mezi myanmarskou vládou a mm, ILO, ale asi to pro vás nebude novinka. Hlavní problémy nedodržování se opět týkají základních lidských práv a zvláště svoboda schromažďování a svobodného protestu která jsou výrazně omezována, aby eh, zde odehrávala. Potom reformní procesy jsou velice pomalé, některé klíčové věci je třeba ještě legislativně ošetřit a potom také ty takzvané speciální ekonomické zóny a zatím chybějící dostatečné záruky pro svobodu schromažďování pracovníků v těchto speciálních ekonomických zónách. Zde opět tedy výbor vyjádřil své znepokojení a vyjádřil politování nad tím, že nedošlo ke skutečnému pokroku při e, změnách příslušné legislativy a jejich ustanovení, na něž již e, léta poukazoval výbor a výbor vyzval k uspořádání přímé kontaktní mise do Myanmaru před červnem příštího roku a eh, letos eh, opět ještě, aby eh, no, předstoupil před výbor odborníků. Takže diskutujeme, zde připravujeme přímou kontaktní misi, vláda je odhodlána se posunout ku předu a spolupracovat a uznává a také poděkovala mnoha vládám, včetně komisi EU, za pomoc při reformě pracovního práva v Myanmaru a vyjádřila své odhodlání úzce spolupracovat s ILO při eh, pokroku v reformě pracovního práva. Není eh, evropská země Gruzie předstoupila předkaz eh, v souvislosti s úmluvou číslo 100 o rovném odměňování, kterou ratifikovala v roce 1993, předtím ještě nepředstoupila před výbor v této záležitosti. Týká se to rovnosti odměňování, protože v Gruzii není k dispozici legislativa, která by zde tedy zajišťovala eh, rovnou odměnu za práci z podobné hodnoty a také potom, co to znamená pro vlastně e, úředníka veřejné zprávy. Informovali nás, že mají e, celonárodní program monitorování, e, nediskriminace a propagace rovného odměňování v Gruzii. Ovšem zároveň také uznali, že je třeba zde ještě překlenout určité legislativní nedostatky a hlouběji se tím zabývat. Inspektoráty práce se primárně eh, zabývají bezpečností ochrany zdraví při práci a relativně málo na ostatní záležitosti, včetně rovného odměňování. A eh, výbor KAS tedy vyzval, aby eh, vláda zvážila náležité náležitá opatření a také de- zavedla detekční e, mechanismy tak, aby bylo možné rychle zareagovat přičemž eh, aktuální mzdová propast je velmi velká. Ten gender wage gap je 36,9 eh, rozdíl odměňování mužů a žen. Takže to je opravdu eh, velký rozdíl, který je třeba řešit a vláda je odhodlána to činit. Ehm, výbor vyzval vládu, aby využila technickou podporu ILO a v listopadu opět eh, informovala výbor o pokroku. V souvislosti s technickou podporou tak ILO se snaží zajistit propagovat takový eh, systém kruh eh, Eh, dovedností, vzájemného posilování eh, systému, když se zjistí nějaké nedodržování, aby i hned eh, tedy byla poskytnutá podpora vládě za předpokladu, že tedy vláda dala najevo, že má zájem o to profitovat z této technické pomoci. A vidíme, že to opravdu funguje docela dobře, právě při tom, opět při tom naplňování eh, těch povinností států a poskytování technické podpory. A Evropská komise, DG Trade a DG DIVCO, s nimiž eh, vypracováváme cílenou technickou podporu pro eh, příslušné členské státy, potom Moldavsko a Ukrajina. Tady jde Jde o úmluvy 81 a 129, pokud jde o inspekce. V obou zemích se setkáváme s podobným typem problému, kdy výbor expertů vyjádřil určité obavy z omezeného rozsahu intervencí ze strany inspektorátu úřadu práce v těchto zemích. Inspektorát musí předem oznámit případnou inspekci. Jsou tu také omezení tom smyslu, kolikrát mohou daný podnik navštívit a také určité aktivity jsou decentralizovány a chybí dostatečná koordinace inspekčních návštěv. Obě vlády o které jde, eh, tady se nadále těší podpoře příslušných technických expertů ILO ve snaze vyřešit tyto problémy a také do listopadu mají za úkol vlastně složit účty před o dosaženém pokroku před výborem expertů. V případě Ukrajiny jsme už nějakou dobu poskytovali podporu v obou zemích systém inspektorátu byl oslaben a často dokonce i e, zrušen. A my zjišťujeme, že jakmile takováto služba je zrušená či drasticky redukovaná, znovu vybudovat ji je velmi náročné a trvá dlouho. Jo, já vás poprosím, abyste mi abyste mě přerušili ve chvíli, kdy už začnete ztrácet pozornost. Ale pokud eh, je to ještě v pořádku, pohovořila bych ještě o Hondurasu a Salvadoru a pak si dáme otázky. Ne, nejprve tedy otázky, Agnes. Děkuji. Já jsem velmi ráda, že máme tuto příležitost. Moje otázka se soustředuje na jednu ze zemí, které nejsou na seznamu, protože já si myslím, že svým způsobem ILO tak trochu hodilo ručník do ringu. A mám tedy na mysli konkrétně Bangladeš. A potom tedy, když přejdeme z Bangladeše do Indie, chci se zeptat, jak vám můžeme pomoci ve vaší snaze prosazovat zavádění a dodržování norem ILO. Když si vezmeme příklad Bangladeše, Yes, jak jsem pochopila, není na tomto seznamu, protože svým způsobem lidé na půdě ILO měli pocit, eh, že nebudou jaksi tlačit na přílišný pokrok, aby se bangladejská vláda nepostavila proti snahám výboru. Nicméně pořád se potýkáme eh, s tím, že země má v podstatě jediný zisk z vývozu textilu a z vykořišťování chudých, kteří v tomto odvětví pracují. Zároveň je Bangladeš největším dovozcem textilu do Evropské unie a také jedním z největších a systematických porušovatelů základních principů pracovního práva. Ve vaší zprávě o dosaženém pokroku k Bangladeši já jsem si přečetla, že tedy se podařilo dosáhnout určitého pokroku a možná byste nám mohli říct něco víc, jestli je to podobné jako situace v Myanmaru. nebo v jiných azijských eh, textilních odvětvích. Co si myslíte o úloze Evropské komise v tomto konkrétním případě? Můžete mi svobodně říct, zdali podle vašeho názoru by mělo být zahájeno formální vyšetřování systému DPS a obecněji z vašeho pohledu v případě zemí, jako je Bangladeš, možná také Vietnam, Myanmar, Potřebujeme legislativu, která bude závaznější pro Evropskou unii, tak aby tedy evropské firmy zaručily dodržování pracovního práva, protože já myslím, že mm, občas tady vlastně prohráváme tuto válku, jak prosazovat lepší dodržování těch eh, základních ustanovení klíčových úmluv a co můžeme udělat my, ať už tedy parlament v tomto složení nebo v budoucím pro tuto věc. Děkuji, pan Winkler. Děkuji. Pane předsedo, kolegové, děkuji také za tyto informace. Vzhledem k tomu, že jste představila situaci v jednotlivých zemích, byl bych rád, kdybyste mohla jít do větší hloubky, pokud jde o Moldavsko a, a e, Gruzii. Byste se zmínila pouze o jednoho aspektu, tedy toho, jak fungují inspektoráty práce, ale možná byste toho mohla říct víc. Rád bych věděl, jaké další skutečnosti mají dopad na naše dohody eh, s Moldavskem a Gruzií. A pak mám jednu obecnější otázku. Nevím, jak to hezky formulovat, ale v podstatě tedy jde o ten mezinárodní systém, nejenom ten systém obchodování na půdě VTO, ale zdá se, že všechny mezinárodní organizace procházejí velice bouřlivým obdobím. Vidíme, co se děje, jaké signály přicházejí z Washingtonu. Taková vlna skepticismu. A i ten text, který se týká ILO, a čili není to omezeno pouze na VTO a multilaterální systém obchodování, ale pravděpodobně tedy pod stejným tlakem budou i další, druh, další eh, dohody, například dohoda o boji proti klimatickým změnám, nebo víme, že Washington tedy napadl tu dohodu s Iránem, o je, dohodu o jeho nukleárním arzenálu a všichni víme, jaké, jaké to mělo dopady, čili jak vidíte budoucí spolupráci ILO na té mezinárodní scéně. Samozřejmě, se budeme muset zabývat i tedy právě tím aspektem obchodování. A to nás také nejvíc zajímá. Takže já bych rád věděl, jak si představujete budoucnost našich bilaterálních obchodních eh, dohod a jednání. Samozřejmě my podporujeme multilaterální systém obchodování a tím také bereme vážně všechny ty aspekty těch, které, těchto vztahů, které souvisí s pracovním právem, ale zdá se, že možná budoucnost půjde spíše směrem bilaterálních dohod. A do jaké míry je pak tyto aspekty pracovního práva možné zahrnout do potenciálních bilaterálních dohod? Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji za informace. Já tady chci mít upřesnění ke dvěma zemím. Já jsem dorazila později, možná, že jste o nich hovořila. Ta první se týká Uzbekistánu. Víte, že jsme dospěli k dohodě s usnesením parlamentu v souvislosti s respektováním eh, toho, aby se přestalo práci, v práci dětí a také v nucené práci protože dospěli jsme k dohodě, podmínili jsme tuto dohodu také respektováním těchto podmínek Existují tedy nějaké specifické informace k Uzbekistánu. Druhá věc je Kolumbie. S ní máme také partnerství. Kolumbie, Peru, Ekvádor, vlastně tyto tři země. A pro ně nová politická situace, která, se, která vznikla v Kolumbii, vlastně ohrozila veškeré úsilí, které bylo vyvinuto do těchto chvil navýšení politických vražd a vražd odborářů v těchto posledních týdnech hraje velkou roli. Chci tedy vědět, jakou pozici máte v souvislosti s těmito státy. A teď bych se rada připojila k tomu, co řekla před chvilkou Agnes. Je možné taky zaintegrovat otázku ratifikace do našich obchodních dohod? Ale ratifikace je pouze první etapa pak eh, je třeba respektovat také eh, tyto normy Mezinárodní organizace práce, ale jde také o to, aby to respektovaly podniky, které se účastní jaksi globálního řetězce, aby respektovaly také předpisy eh, Mezinárodní organizace práce. Jak to vypadá? Jsou ochotny podniky to respektovat? Děkuji, pane předsedo. Já jsem také dorazil eh, později, ale už se tady hovořilo o splňování a problémech se splňováním norem v dohodě s Japonskem. Já bych rád věděl, zda všechny evropské země, všechny, eh, dodržují pracovní podmínky MOP, anebo existuje nějaká evropská země, která je absolutně nerespektuje. Ehm, protože přece, když my žádáme od ostatních zemí, že by to měli udělat a předepisujeme, co by měli dělat, já si nejsem tak jist, že naše země respektují. To jsou velmi dobré otázky. Pan Scholz. Ano, hm, to je v skutku dobrá otázka. A já bych pokračoval týkající se toho případu s Japonskem. Znamená to, že máte nějaký harmonogram, nějaký plán, nějaké plánované období, je, do kterého je třeba situaci změnit? Existuje harmonogram? Týkající se také podpisu a ratifikace obchodní dohody s Japonskem? Přispěly změny v situaci ke zlepšení naplňování dohody mezi EU a Japonskem? Druhá otázka. Již tady zazněl případ Kolumbie. A já bych tomu připojil i Peru, protože my jsme viděli, že otázka pracovních norem související s tím přechodným obdobím pro většinu občanů, zejména ve venkovských oblastech, jak to tady vypadá. A za třetí, co si myslíte? Já bych řekl, že obecně my máme dojem, že došlo spíše k obecnému zhoršení respektování práv a norem MPO. Došlo sice k určitému pokroku, ale dochází k řadě nesrovnalostí Domníváte se, že zlepšení, kterých se dosahlo, souvisí s rostoucím uvědomováním si, že potřebujeme dohody, že potřebujeme daleko silnější a závaznější kontrolu v oblasti sektoru, prá- v oblasti sektoru práce? A co přemýšlet o zavedení bezpečnostních doložek v případě uzavírání dalších dohod, aby se změnily podmínky? za nichž lidé pracují. Bylo by zajímavé vyslechnout si od vás, zda běží vůbec diskuse k těmto tématům i v MPO samotné. Um, existuje diskuze o sdílené odpovědnosti. Jak daleko jste vy jako organizace? Děkuji, Marie. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, paní Varga, že jste přišla mezi nás. Možná si můžete říct sluchátka, protože budu hovořit nizozemsky. Velice si vážím toho, že jste ochotná se s námi vyměnit názory. Já mám obecné otázky týkající se dohod o volném obchodu, které se aktuálně projednávají. V Japonsku zatím nejsou ratifikované úmluvy o nucené práci a nediskriminaci. Singapur také ne a Mexiko také nepodepsalo tu poslední jmenovanou úmluvu. A vy jste také eh, uvedla, že Japonsko nedodržuje ty úmluvy, které už kdysi podepsalo. Ale bez ohledu na to, nakolik je důležité, aby se podepsaly tyto klíčové úmluvy, než Evropský parlament schválí takovou dohodu. Jak Nebezpečné je to, když to parlament odhlasuje předtím, než jsou přijaty. A zde bych zareagovala i na kolegu Vysose. Říká, ono to vlastně eh, se zabývá dvěma záležitostmi. Týká se to lokálních záležitostí, ale také způsobu, jak my se chováme k odborům. Potom otázka sankcí. Například ve Větnamu jsou velmi nízká, je velmi nízká úroveň pracovních práv ale v obchodní eh, dohodě je, jsou kapitoly DSD, ale nejsou tam sankce, jak vymáhat eh, tuto oblast. Potom Mexiko, eh, tam se hovoří o řešení korupce, ale opět nejsou tam žádné sankční mechanismy. Jak to vidí ILO? Je to dostatečný přístup, nebo je třeba zde mít separátní kapitoly o pracovních právech, mzdách a boji proti korupci? Je třeba mechanismy nějakým způsobem posílit, aby byly účinné, nebo je třeba, aby zde byl jiný přístup k mechanismu nebo mechanismům sankcí. A jak vidí ILO například nedávné eh, protesty ve Vietnamu s ohledem na hrozby z Číny v oblasti volných ekonomických zón. A na závěr Eh, jak eh, eh, přispět k tomu, aby Mexiko se stavilo pozitivně k pracovním právům a intenzivně se jimi zabývalo. Paní Kirsten Darling, děkuji. Já mám obecnou otázku na úvod. Měli jsme zde velice živou diskusi v Evropském parlamentu a nyní v USA, v Kanadě se odehrává podobná diskuse o vymáhání těch pracovně právních kapitol v oblasti e, obchodních dohod a jaký je váš pohled Mezinárodní organizace práce? Jak můžeme lépe vymáhat ty závazky, které máme zapsané v našich dohodách o volném obchodu? Marie zmínila Kolumbii, to byl jeden z příkladů, na které jsem také chtěla poukázat. V USA je vlastně paralelní eh, dohoda o pracovních právech s Kolumbií a my máme cestovní mapu lidských práv, která je odsouhlasená. Existují nějaké možnosti, jak využít těchto nástrojů, byť jsou samé o sobě relativně slabé, ale jak je využít ve stávajícím kontextu, tak aby nedošlo vlastně k zhoršení situace eh, pro, která je velice nebezpečná v Kolumbii pro odboráře a obhájce lidských práv. Další příklad by byl Honduras. Tam je středoamerická dohoda, tam máme kapitoly o obchodu a udržitelném vývoji. ILO ehm, se velice tvrdě vyjádřilo k situaci v Hondurasu, která je velice nebezpečná pro odboráře a obhájce lidských práv. Takže jak můžeme využívat ty stávající nástroje, které máme k tomu, abychom lépe vymáhali, aby se skutečně uplakovaly ty kapitoly, které máme, aby znamenaly skutečný pokrok a zvýšení bezpečnosti pro aktivisty v oblasti odborů a lidských práv v partnerských zemí. Ana Maria mi už ukradla moji pozitivní otázku. Myslím si, že někdy musíme být i pozitivní a už bylo zde naznačeno tedy, že jak je přístup mexické vlády k pracovním právům a e, představitel horníků e, a členové e, odborové organizace, s kterými bylo zacházeno velice tvrdě, tak ten lídr je nyní vlastně v ve vládě, stal se ministrem, poté co byl dlouho v exilu a pro mnohé, kdo pochází vlastně z odboru, to je opravdu velice pozoruhodná změna. Je zde nějaký signál mexické vlády, že skutečně začnou řešit tyto otázky týkající se pracovních smluv, porušování pracovních práv a zákonníků práce? Děkuji, Joachim Schuster. Už ne. Dobrá tak možná já bych ještě položil otázku týkající se implementace obchodních dohod. Někteří kolegové, kolegyně a zmínili Kolumbii a Peru. My jsme se setkali s americkou pracovní skupinou Task Force a i oni nám řekli, že tam vlastně neexistuje dostatečná kapacita pro to řádně se zabývat tou implementací. A Kanada má také dohodu s Kolumbií, možná je trochu odlišná, ale obecně jde stejným směrem a i e, oni uh, usilují o implementaci a těší se na ní, ale není zde koherentní přístup k těm uh, monitorování implementace. Takže co by zde mohla dělat Mezinárodní organizace práce, případně jak může Evropský parlament nebo jiní aktéři eh, vás podpořit v této souvislosti? Protože on je to opravdu velký problém vedle eh, schvalování ratifikace obchodních dohod, aby zde fungoval řádný monitorovací mechanismus týkající se implementace. A to také je spjato s otázkou co, jakou roli by zde mohla hrát delegace Evropské unie? Thank you very, very much. Děkuji. Děkuji za všechny velmi výstižné otázky. Budu se snažit odpovědět na všechny. Nejprve odpovím na otázky které se týkají konkrétně situace v některých zemích. Začnu eh, u Bangladéše. Všechny otázky, které jste položili, jsou otázky, které by měly být k jednání na stole. Za prvé, proč Bangladeš nebyla na tom seznamu pro letošek? Víte, že byla předmětem diskuze loni. A za druhé, kdo rozhoduje o, které, o které 24, kterých 24 zemí jde. Jsou to místopředsedové výboru společně. V prvním kole je vybráno 40 zemí a pak tedy eh, v druhém kole zbývá 24 Výběr probíhá podle celé řady kritérií, která jsou veřejně známá. Tedy třídí se podle závažnosti problému, toho, jak dlouho už trvá, pak také tedy různou váhu mají problémy, pokud jde o technické umluvy, anebo ty základní umluvy ILO. A pak jsou tu i další kritéria podle regionu. Není to tedy eh, žádný jaksi přesně kalibrovaný postup. Není to tak, že zaškrtáte nějaké kolonky a vypadne vám perfektní kandidát. Já tím chci říci, že zaprvé tady vybírají opravdu tito dva místopředsedové, nikoli sekretariát a v úvahu je nutné brát celou řadu faktorů. To, že nejste na seznamu, neznamená, že u vás není žádný problém. Nebo skutečnost, že jednou jste na seznamu byli a příště ne, neznamená, že není problém. jste se ptali, jakou úlohu v tom hraje Evropská komise. A jak vy můžete přispět? A celá ta debata o sankcích a inspekcích a tak dále, to je něco, čím se musí zabývat vaše instituce. Tady prostě ILO nemá žádné oficiální pravomoce. V případě Bangladeše je pravda, že všichni máme, jsme do určité míry netrpěliví, protože jsme poskytli hodně podpory, konzultací, trvalo to dlouho a výsledky se ještě nedostavily nebo se dostavují pomalu. Byli jsme informováni o tom, že do září by měla, měly být, měla být dokončena práce na některých eh, legislativních reformách, ale my jsme k tomu neobdrželi žádné podklady, nevíme, na čem se pracuje, jen víme, že byla na září ohlášena nová legislativa, která by plně či částečně měla řešit problémy, na které upozorňujeme. Je to tedy něco, co budeme muset monitorovat. A teď tedy ta otázka, jak společně můžeme lépe postupovat. Všichni, včetně podniků, se musíme snažit postupovat společně, vyvíjet tlak zároveň, jedině tak se dostaví v tomto regionu nějaké výsledky. Ve chvíli, kdy tedy je země příjemcem velké podpory, jako tomu bylo v případě Bangladeše, pak také nastane doba, kdy ta Eh, diskuze možná eh, jaksi není úplně příjemná, ale je potřeba eh, tedy přijít s jasnými požadavky z obou stran. Já vím, že právě v tom posledním kole jednání, které proběhlo v Bruselu v rámci té diskuze v Bangladeši našli takové okamžiky, kdy eh, jsme byli nuceni říkat nepříjemné pravdy, ale pravda je, že prostě musíme zůstat striktní, musíme trvat na svém, musíme trvat na dodržování základních principů. Nesmíme to vzdát. A pak konečně se snad dočkáme výsledků. Tady ale hrajeme jenom doplňkovou úlohu. My plně spolupracujeme s vládou a chceme samozřejmě, aby vláda také plně spolupracovala s ILO, ale vy jste v trošku jiném postavení a proto byste tedy mohli sehrát velice užitečnou doplňkovou úlohu. Myslím, že vláda pochopila, bangladejská vláda pochopila, že jsme netrpěliví a také zástupce pracující, eh, který během jednání i na, ve svém závěrečném projevu na eh, závěr konference řekl jasně, že chceme, aby Bangladeš byla předmětem debaty tento rok. Máme opravdu obavy, situace budeme sledovat velice pozorně a konkrétně. Pokud se nic nestane, příští rok podáme stížnost podle článku 26. Takže, jak vidíte, existují různé způsoby, jak popohnat vládu k zodpovědnosti a donutit ji, aby uznala své mezinárodní závazky. Jinými tedy slovy lze vládě pohrozit, musíte splnit své sliby, jinak máme způsob, jak vás k tomu přitlačit. Pokud jde o Myanmar, vidíme nějaký zásadní pokrok? Ne. A pokud jde o Vietnam, dá se říct, že platí to tež. Jako v případě Myanmaru, v případě Vietnamu asi víte, že už jsme zahájili velice intenzivní hovory s vládou běží už několik let a možná se konečně dostaví výsledky této dlouholeté spolupráce. Vláda chce pokročit ku předu s ratifikací těch tří posledních konvencí. Pokud se nepletu, je to 98 okolo kolektivní vyjednávání do roku 2019, minimalizace nucené práce do roku 2020 a 87 právo na schromažďování. A ta by měla být ratifikována do roku 2023. A tedy ty pozitivní signály jsou stále silnější ze strany Vietnamu. A vím, že váš předseda se tam chystá, aby se účastnil zasedání pracovní skupiny na vysoké úrovni. My tam také budeme jako zástupci ILO. Pokud jde o Myanmar, tam je to vždycky tak, že jeden krok kupředu, dva kroky zpět, jak jsme o tom debatovali při obědě. Je to tedy takový věčný tanec a některé ty eh, manévry nejsou úplně šťastné. My tedy doufáme, že naše kontaktní mise nám pomůže znovu nastartovat reformní proces a usilovat o konkrétní opatření, pokud jde o dodržování úmluvy 87. Myslím, že ta debata na půdě rady byla velmi dobře načasována a závěry výboru také pomohou ILO a jeho partnerům vyvíjet další tlak na Myanmar. Máme tedy příležitost nepolevovat Uzbekistánu. Kdo jsme my, radši to řeknu francouzsky, pokrok byl zaznamenatelný v práci dětí zejména při sklízi bavlny, ale zejména v otázce nucené práce se angažujeme v diskusích s vládou, eh, což bychom si před několika lety ještě nedokázali vůbec představit, aby některé eh, praktiky týkající se mo byly za cenu cené práce byly diskutovány. Ehm, máme šetření, která jsme prováděli a to umožňuje, abychom byli daleko lépe připraveni, připraveni na diskuse eh, kde bychom měli společně pokročit směrem k takovým politikám, které skutečně omezí a sníží tento problém nucené práce zejména mobilizace nucené práce pro sklizeň bavlny. Eh, to eh, no, angažovanost v Uzbekistánu mm, eh, vlastně byla zahájena už v roce 1987 a dnes jsme dospěli k partnerství a Pracuje se na decentních, důstojných pracovních podmínkách. Samozřejmě tady je celá řada zásadních problémů, ale naše partnerství Naší partnerkou k rozhovoru je náměstkyně vlády, eh, tady vicepremiérka. A eh, tady došlo k velice mm, slibným reformám, které byly zahájeny. No, Uzbekistán by nám mohl posloužit jako příklad když budeme propadat skepticismu. Někdy věci prostě trvají, ale výsledky jsou možné. Kolumbie. Pár slov ke Kolumbii. Ano, skutku. My stejně jako vy teď slyšíme mm, ty zprávy o zvyšujícím se násilí v Kolumbii, zejména co se týče pronásledování odborářů. Nedomnívám se, že to je skutečně země, mm, kde jsme se snažili dlouho, dlouho vyjednávat. Ještě jsme nedospěli na konec cesty. Je to země, která čelí řadě výzev implementace mírového hnutí. Tady je musíme prostě podpořit daleko více než kdy jindy. Eh, tuto zkušenost už jsme udělali. Já vím, že někteří mý kolegové také nedávno hovořili o tom, jak spolupracujeme s vládou v Kolumbii a s tímto takzvaným setkojtem, čili výborem pro řešení sporů mm, eh, kde prostě se organizuje Národní fórum. A Zároveň s tím, co čteme v tisku, mohu vám říci, že dostáváme zvýšený počet stížností ve výboru týkající se svobody zhromažďování, o tom se taky psali v tisku, že třeba soustředit naše úsilí teď na, vnitro, na národní úrovni, aby tento výbor mohl opravdu fungovat. A tady na to se soustředí teď naše Mezinárodní organizace práce. a Diskutujeme s vládou, kolik lze udělat na národní úrovni, abychom jim pomohli eh, řešit ty lokální problémy, než dospějeme k tomu dohlížecímu systému centrálnímu Kolumbie. Tady musíme být plně prezentní a poskytovat podporu v této době plné výzev. Mexiko. Slyšeli jsme už něco od nedávno zvolené vlády. Já si myslím, že je příliš záhy. Stejně tak jako vy, my očekáváme, že tato vláda eh, snad bude pokračovat v tom, co jsme dělali s minulou vládou a bude připravovat zemědělskou reformu, která je tak potřebná. Mm, máme tady také tu potřebu ochrany smluv, ale zatím ještě příliš zahy. Možná jsem se nevyjádřila ke všem zemím, ale vy jste tady položili také některé globálnější otázky a ty si také jistě zaslouží odpověď. Ehm, tady to slovo obecné postupné zhoršování práv pracujících mm, ve smyslu toho celosvětového vývoje, já bych byla velice opatrná s takovými obecnými tvrzeními. Ono to zní jako pravdivě, protože můžeme najít příklad, který proto platí, ale mohli bychom dát proti příklad, který eh, by svědčil proti tomu. A to je přesně to, co udělám já. Eh, protože si myslím, že je třeba přistupovat k této diskuse velice opatrně. A možná umět oddělovat eh, konkrétní záležitosti v konkrétním čase. Co se týče dětské práce, když se podíváme na dětskou práci, tak to stanovisko, že tady došlo k celosvětovému zhoršení, situace v dětské práci neobstojí my, jak si globální společenství dospělo k obrovskému pokroku v jaksi vymazávání, odstraňování dětské práce. Podařilo se nám to, no samozřejmě, že nepořád máme 160 milionů dětí, které v celém světě pracují. To je příliš mnoho. Jedno dítě na nucené práce, eh, pardon, eh, by bylo příliš mnoho, které musí pracovat. Ale dříve, a nebylo tomu tak dávno, byla ta čísla daleko hrozivější. Dochází k pokroku a tento pokrok se jaksi přehlíží, eh, protože se vidí jenom ten zbytek cesty, kterou ještě musíme urazit. A eh, tato situace v dětské práci by mohla posloužit jako dobrý příklad. Když spojí světové společenství své síly, k čemuž dochází, této oblasti, nejenom tedy eh, v eh, Mezinárodní organizaci práce, ale i jinde, eh, dochází k vytvoření globální koalice a dochází k pokroku. A teď globální světová krize, tedy světová hospodářská krize. Budeme schopni držet krok s našimi snahami eh, v eh, období, kdy hospodářství nebude tak silné. Musíme si uvědomit, jaký vliv tady mají stávající okolnosti a je třeba neustále mít na paměti, co můžeme dělat společně. A sice zabraňovat tomu, aby bylo dosahováno hospodářského růstu na úkor těch slabších. Máme tady velkou výzvu, ale nemůžeme propadat do starých politik, odvolávající se na práva pracovníků a potom se zase vymlouvat na nezbytnost eh, hospodářského rozvoje. Já si myslím, že to je výzva, které čelíme všichni společně a sice Měli bychom všichni dbát na význam obého hospodářského i sociálního rozvoje i v hospodářsky obtížnějších dobách. Můžeme myslet možná na rychlý úspěch, když dojde k rychlým ekonomickým rozhodnutím v určitý okamžik v životě nějaké země. Když se podívám na Moldavu, na Ukrajinu, Víte, eh, snižování počtu eh, státních zaměstnanců a potom eh, úplně odbourat inspektoráty práce. No to je nesmírně obtížné. Myslím si, že my se musíme teď soustředit na zachování klíčových organizací v oblasti práce. i při rozvoji všech eh, hospodářských politik. Protože mm, když ustoupíme eh, v právech pracovníků, no tak získat je zpět bude daleko těžší a máme celou řadu případů pro to. No a možná, že abych eh, ukončila jedním příkladem v těch turbulentních dobách našich systémů. Ano, i tuto dobu zažíváme v Mezinárodní organizaci práce, možná ne tak turbulentně jako jinde, ale samozřejmě nejsme um imunní vůči celkové atmosféře. A zároveň jsme viděli a slyšeli na poslední konferenci MOPu silnou podporu multilateralismu uvnitř MPO. Čili neviděli jsme nějaké signály indikující, že snad by existovaly země, která se staví proti multilateralismu v souvislosti s právy pracovníků. Tam, kde to vidíme, je eventuálně oblast trhu, oblast tedy obchodu. A na vaši otázku, jaký dopad to má při pohybu směrem k bilaterálním dohodám než lépe než k multilaterálním dohodám? Eh, no, to je otázka, kterou se máte zaobírat spíše vy a nikoliv my jako MOP. My nemáme, nevypracováme žádné politické obecné pozice, ale z multilaterálních dohod dělat bilaterální Důležité je, abychom prostě ve všech dohodách, ať už je to taková nebo maková, zachovali ty významné kapitoly o respektování lidských práv a práv pracovníků. O tom není pochyb. A možná, co se týče kapitoly práce, jistě MOP zůstává multilaterálním fórem, kde se o těchto záležitostech diskutuje a možná, že přece jenom kompenzujeme určité nedostatky, které se vyskytují jinde. A teď můj poslední bod, protože vidím, že mi čas vypršel. Tady se hovořilo o implementaci obchodních dohod. Mohu souhlasit s vámi v tom, že musíme také hledět na naši zkušenost, kterou jsme nazbírali, co fungovalo a máme určité úspěchy. A je třeba sledovat pravidelná diskuzní fóra i globální fóra, která diskutují o těchto záležitostech a myslím si, že tak se nám podaří udržet tlak, tak se nám podaří udržovat pozornost k těmto tématům, ale nedomnívám se, že to bude stačit. Já si myslím, monitorování samotné tak nedá výsledky. Výsledky přináší akce, jednání. A k tomu dochází vždy na základě kooperace mezi členskými státy a to je něco, co musí jít ruku v ruce. A možná, že bychom také mohli monitorovat pravidelnější výsledky, pravidelnějším způsobem výsledky spolupráce. Monitoring as well. Tak, abychom se přiblížili možná k jasnějšímu monitorování situace. No, eh, já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že rozhodně nikdo není svědkem ničeho dokonalého. Existuje nějaká země, která je dokonalá? Co pak eh, všechny členské státy EU naprosto dodržují všechny předpisy MOPu? Jistě ne. Pojďme akceptovat, že to tak je, ale co potřebujeme je zavádět mechanismy, která na, které nám umožní pravidelný monitoring těchto záležitostí, jak se to plní, abychom prostě eh, vedli vlády nebo upozorňovali vlády na to, že musí skládat účty ehm, No to by se mělo diskutovat vlastně i na setkávání různých obchodních for a podobně. A jistě s vámi budu souhlasit v tom, že to není jenom akce mezi vládou a mezinárodními organizacemi, které potřebujeme, Musíme tvořit široké aliance, tak jak to dělá biznis. A i biznis musí být aktivnější v těchto záležitostech. A na základě diskuze s mnoha soukromými obchodními společnostmi vidím, že i oni mají klíčový zájem na tom, aby eh, se o tom diskutovalo, protože tam, kde není soulad s dodržováním pracovních podmínek, vzniká riziko. Thanks a lot. Yeah, engagement is required on all levels. Dobrá, není má slovo komise. Chceli vystoupit, zareagovat. Děkuji vám. Dámy a pánové, je logické, že řádná implementace základních pracovních práv a jejich principů je zásadní a EU rozhodně uznává roli Mezinárodní organizace práce v jeho úsilí, které je důležité. DigiTrade a DigiImplement velmi dobře spolupracují s Mezinárodní organizací práce a Víme, že tato organizace je zásadní pro implementaci naší obchodní politiky. A jsme svědky stále intenzivnější vzájemné eh, výměny názorů informací v poslední době. Věříme, že naše projekty a informace mají přímo na místě hamatatelné eh, dopady tak aby naši obchodní partneři lépe dodržovali základní umluvy Mezinárodní organizace práce. Nemusím zde na tomto výboru dlouze hovořit o tom, že máme zde unilaterální preference v obecném režimu preferencí, máme GSP+, plus Everything But Arms a úmluvy ILO zde hrají zásadní roli v otázce způsobilosti partnerských zemí a preferencí a také v dohodách o volném obchodu zahrnujeme pracovní standardy a žádosti o ratifikaci a náležitou implementaci úmluv v oblasti práce v rámci kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji. Máme zde i různé tematické záležitosti, například zodpovědnost v globálním dodavatelském řetězci v souvislosti s prací, otázka nucených pracení, potom máme různá sektorální témata, kde se například zabýváme výrobou textilu a, a je zde ta umluva o udržitelnosti s Bangladešem. Zde možná jedna další informace, že se konalo už čtvrté setkání eh, v souvislosti s touto dohodou o udržitelnosti byly zde vyslány jasné signály všech partnerů směrem k vládě orgánům eh, Bangladeše a i výboru pro obchod, kde usilují o pokrok zvláště v oblasti pracovních práv v kontextu preferencí typu Everything but Arms. A tento signál byl přijat a slyšeli jsme od našich eh, kolegů v Bangladeši, že eh, vláda hodla v červenci přijmout balíček pozměňovacích návrhů bangladešského zákonníku práce, a práva týkající se ekonomických zón, tak aby byly v souladu s doporučením ILO. A máme tento měsíc také diplomatickou eh, misi eh, v dáce, kde budeme řešit tuto záležitost a komise také bude hovořit eh, s ministriní obchodu formou dopisu který se připravuje. Do Dákyb také pojedeme v září na misi, abychom eh, mohli monitorovat ten slíbený eh, pokrok, tak jak to bylo slíbeno na setkání v Bruselu. Takže obecně si myslím, že zde opravdu intenzivní výměna s eh, MOP, také v oblasti ratifikace umluv a sice ty eh, výsledky se dostavují pomalu, ale dostavují. Takže chci říct, že komise eh, plně podporuje ten multilaterální přístup, vypracování implementace pracovních práv na základě Eh, systému doporučení MOP. Je to významný zdroj eh, informací pro naši politiku v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. Děkuji, tím jsme uzavřeli náš bod číslo 14 pořadu jednání, takže děkujeme zástupkyně Mezinárodní organizace práce a přejeme mnoho úspěchů. Bod číslo 15 se odehrává za zavřenými dveřmi. Vypneme tedy webové vysílání a ti, co nemají možnost zde setrvat eh, v rámci jednání in camera, tak by měli opustit místnost.